Začneme tedy hned s pořadem jednání. Budeme hlasovat. Mimo jiné také proto, že máme menší spoždění. Eh, no. eh. eh, Takže prosím, usaďte se co nejdříve, to je možné, tak abychom mohli začít hlasovat. Ještě jednou připomínám kolegům, že na základě nových předpisů, nových pravidel, která byla schválena, konečné hlasování o každé otázce, o každém tématu musí proběhnout jmenovitě. My jsme většinou hlasovali u konečného hlasování elektronicky. Ovšem, v legislativních aktech oficiálních následně se potom zmiňovaly pouze výsledky. Nicméně nově dochází ke změně a bude se zveřejňovat také jmenovitý seznam toho, kdo hlasoval tak a kdo hlasoval jinak. Protože Konečné hlasování už nově nebude pouze interní elektronické hlasování, ale bude to hlasování, které se bude eh, objevovat také v zápisech ze zasedání našeho, našeho výboru. Kolega Rubin. Jo, danke, Frau Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla říci, že ve výboru pro rozpočtovou kontrolu se právě hlasuje o společném podniku a já mám zprávu tady i tam. Bohužel se nemohu zúčastnit eh, hlasování na obou dvou místech, takže bych poprosil, zda by do budoucna se nemohlo toto zohlednit eh, a trochu skoordinovat programy jednání výboru. Děkuji. Paní předsedkyně, mohli bychom trochu zvýšit eh, intenzitu abychom vás slyšeli. Já hovořím poměrně hlasitě, říká paní předsedkyně, ale hovořte hlasitěji vy. Nastavte si mikrofony, nebo si zvedněte mikrofony, tak, abyste byli slyšet. A nyní začneme hlasovat. Uděláme si nejprve uh, testovací hlasování, abychom viděli, zda zařízení fungují. Takže prosím, hlasujte. Hlasujte. Konec hlasování. 54 kolegů hlasovalo. Dobře, děkuji. Nyní tedy přistoupíme k klasickému hlasování. Nejprve se dostáváme k zprávě paní Castillo pozměvací návrh 154 a 155 dohromady. O nich hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměvací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměvací návrh 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 312 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 D a 114 D. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 55D a 14D společně, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 15D pro, proti, 15D, opakuji. Jury. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Imko 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 56D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 321. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 57D, 58D, 59D, všechny společně. Kdo pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 29 IMKO, kdo pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Teď společně 68D, 101D, 570D, 37D, 38, 32D. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17. Neomlouvám se. Ústní návrh 1. Zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 1. Kompromis 1. Kdo pro, pro proti? Eh, zdrželi se. Schváleno. Nyní strana 2. Kompromis 5. Strana 12. Kompromis 5. Našli jste to, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní strana 30, 530, pana Odyho. Strana 30, pozměvací návrh 530, Ody. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní strana 36. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 568 a 36. Takže 568 a 36. Omlouvám se, na straně 36 mám kompromisní návrh 4b. Nerozumím tomu, paní předsedkyně. No. Ještě před 4b před 4b máme u kapitoly 4 na začátku té stránky pozměňovací návrh 568 a návrh 36. Hlasujeme o nich společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále kompromis 4b. Já jsem se spletla. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Ověříme to dobře. Takže hlasujte elektronicky. 568. Opakuji 568 a 36. Můžete hlasovat. Voto chiuso. Končím hlasování. 33 pro, 22 proti, schváleno. Nyní kompromis 4b. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Dobře, ověřujeme 4B. Hlasujte. 4B. 4B. SND di troppo. Za SND o jeden navíc. Dobře. Končím hlasování. 24 pro, 32 proti, takže zamítnu to. Nyní kompromis 4a. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Podle mne je to schváleno, ale ověříme si to. Hlasujte elektronicky o 4a. SD Zase jeden hlas za SD navíc. Dobře, končím hlasování. 33 pro, 23 proti, takže schváleno. Přejdeme dále. Dostáváme se na stranu 64. Tady se dostáváme k pozměňovacím návrhům 109D a 743D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 110D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. čtyřicet devět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 117D. Prosím. Paní předsedkyně, chci se zeptat, zda jsme hlasovali o 7.44, o tomto pozměňovacím návrhu. 744 pas voté ici caduto dice Říkají mi kolegové, že tento návrh padá. 744 padá. Takže o tom se nehlasuje. Dobře, dobře. O 749 jsme už hlasovali, bylo to zamítnuto, takže nyní se dostáváme k návrhu 117D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Teď společně. 754D, 755D, 756D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Teď zase společně. 122D, 123D, 124D. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Společně 757D, 758D, 759D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ale ověříme to elektronicky. Hlasujte, prosím. Stazione chiusa. Končím hlasování. 25 pro, 32 proti, takže zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 125. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní přejdeme dále. Strana 74. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále strana 80. Strana 80, pozměňovací návrh 150. Kdo je pro? Pagina 80 strana 80, pozměvací návrh 150. No, è eh. no. decaduto. 739 eh. padá, takže teď jsme u návrhu 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Společně. 151 D a 80D. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2. 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 157. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 158 pro, proti, zdrželi se schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 164, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 165 pro, proti, zdrželi se schváleno. 166 pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď společně Regi 11 a Regi 4. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 2. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 3. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 5. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Návrh 167 pro, proti, zdrželi se schváleno. 168 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh IMKO 1, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 170 pro, proti, zdrželi se schváleno. 171 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 30D pro, proti, zdrželi se schváleno. Společně návrh 264, 12, 11 jury. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Půjdeme dále. Libe 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Libe 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 47. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Konečné hlasování o pozměňovacích návrzích hlasujeme elektronicky, můžete hlasovat nyní. Votazione chiusa. Končím hlasování. 29 pro, 10 proti, 17 se zdrželo, takže zpráva je schválena. Nyní přistupujeme k legislativnímu hlasování, můžete hlasovat nyní. Eh, c'è un PP di troppo. Za EPP máme jeden hlas navíc. Nyní je to v pořádku, končím hlasování. 30 pro, 12 proti, 14 se zdrželo, takže schváleno. Nyní hlasujeme interinstitucionálně, můžete hlasovat nyní. Chiuse. Končím hlasování. Je to zamítnuto z toho důvodu? Ne, došlo k problému. K problému s eh, hlasovacím zařízením, takže hlasujeme znovu. Prosím, hlasujte znovu. Potřebujeme 31 hlasů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Hlasujte. Za EPP zase jeden hlas navíc. Dobře, to jsme vyřešili, takže 30 pro, 26 proti, jeden se zdržel. Je to zamítnuto. Je to zamítnuto z toho důvodu, že jsme potřebovali 31 hlasů pro, pro institucionální hlasování. Dobře, tím jsme dokončili tento blok a půjdeme dále. Další zpráva je zpráva paní Ulfskog. 30 nebo si 31. Allora, eh, il rapporto Ulfskog. Zpráva paní Ulfskog. Můžete hlasovat? Elektronicky, prosím. Per un We go to plenary Hlasujte o zprávě paní Ulfskog. Voto. Stále ještě můžete hlasovat o zprávě Ulfskog. Končím hlasování. 46 pro, 5 proti, takže schváleno. Hlasujte nyní o zprávě Hercog. Zpráva paní Hercog. Hlasujte nyní. Votazione chiusa. Končím hlasování. 52 pro, takže schváleno jednomyslně. Dále můžete hlasovat o zprávě pana Ransdorfa prosím. Ransdorf. Zpráva pana Ransdorfa. Končím hlasování. Končím hlasování. Not delay. Děkuji, paní předsedkyně. Nebudu zdržovat hlasování. Já chci jenom poděkovat kolegům, kteří se účastnili přípravy této zprávy a jsem také velice rád za všechna vyjádření, poznámky, kterých se mi dostalo a děkuji za veškeré příspěvky. Děkuji. Blahopřeji. Zpravodaj, vaše zpráva byla eh, odsouhlasena, 52 hlasů bylo pro, takže jednomyslně. Dále hlasujeme o zprávě Eh, Cavela, prosím. Končím hlasování. 56 pro, takže schváleno jednomyslně. Nyní hlasujte o zprávě paní Ford. Stazione chiusa. Končím hlasování. 51 pro, takže také schváleno jednomyslně. Prosím. Votazione Turmes. Dále zpráva pana Turmese. Hlasujte nyní. Chiuse. Končím hlasování. 55 pro, jeden se zdržel, takže schváleno. Dále zpráva paní Madurel. Hlasujte. Chiuse. Končím hlasování. 51 pro, 3 proti, takže schváleno. Zpráva pana Fan Nisteroje. Hlasujte nyní. Končím hlasování. 51 pro, 1 proti, 5 se zdrželo schváleno. Dále hlasujte o zprávě pana Rubiga. Čuže. Končím hlasování. 55 pro, schváleno jednomyslně. Blahopřeji. Dále zpráva pa, pana Elera. Hlasujte Končím hlasování. 48 pro, 3 proti, 1 se zdržel, schváleno. Blahopřeji. Dále zpráva pana Jotova, prosím hlasujte. Končím hlasování. 47 pro, 5 se zdrželo, schváleno. Dále paní Tomsenová. Zpráva paní Tomsenová. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 57 pro, schváleno jednomyslně. Blahopřeji Britě. Nyní budeme mít další hlasování. Týká se zprávy pana Andrese Barry. Můžeme začít. Pozměňovací návrh 56 a 57 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Návrh 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 60. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto.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 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Společně 11, 80. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 79. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se, Hlasujeme o návrhu 81, omlouvám se. 81, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. 82, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď společně 83 a 84, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 85, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Společně 86, 87 a 88, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Společně 89 a 90, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 14, 92 a 91 společně, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 93, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 94, pro, proti, zdrželi se schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme si to elektronicky 95, hlasujte. 95. Návrh pana Odyho. Končím hlasování. 34 pro, 21 proti, takže schváleno. 96. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. 97 pro, proti, zdržel se, schváleno. 98 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 99 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 103 kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sekretariát mi tady říká, že musíme hlasovat také o návrhu 101. O 101 jsme nehlasovali, takže se vracíme k návrhu 101. Hlasujte prosím o 101 návrh pana Lamberce. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijde mi, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to elektronicky. Hlasujte. 101. 101. Končím hlasování. 19 pro, 31 proti, takže zamítnuto. Dobře. Dostáváme se k návrhu 106. 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se zem, je eh, schváleno, 108 pro, proti, zdrželi se schváleno, 109 pro, proti, zdrželi se schváleno, 110 pro, proti, zdrželi se schváleno. Společně 111 a 112 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 17. Ne, tam byl zrušen, takže společně hlasujeme o 113 a 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 115. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 116 a 117. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 118 a 119 společně, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 120 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 126, 127 společně pro, proti, zdrželi se, schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 125 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme si návrh 129. Končím hlasování. 28 pro, 29 proti. Zamítnu to tedy. 129 je zamítnut. 131, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 133, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 134, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 135. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 136. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 137 a 138. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 139. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 140 pro, proti, zdrželi se schváleno. 141 pro, proti, zdrželi se schváleno. 142 a 143 společně. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi se schváleno. 146 pro, proti, zdrželi se schváleno. 147 pro, proti, zdrželi se schváleno. 21 pro, proti, ne, to si ověříme. Uniklo mi to nějak, takže 21 hlasujte. 21. Chiuso. Končím hlasování. 20 pro, 29 proti, takže zamítnuto. 149. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď společně 151 a 152, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 153 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 154 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 155 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 156 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď společně 157, 158 a 159 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26. Nenásledující straně pozměňovací návrh 26 k úvodním ustanovením. Návrh 26 Andres Barea. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 27 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 28 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 30 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 32 Ověříme 30, dobře. Ověřujeme návrh 30. Votazione. Konec hlasování. 27 pro, 29 proti, takže zamítnuto. Nyní 32. 32 pro. Ne. Ne, musím hlasovat i o 31, omlouvám se. Omlouvám se, protože 30 eh, byla zamítnut, takže Hlasujte od 31. 31, kdo pro, proti, zdrželi se schváleno. 32. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 33. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 34. Kdo pro, proti, zdrželi se schváleno. 35. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď společně 36 a 37. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 2. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 30. Ještě jednou opakuji. 2, návrh 2. Eh, votazione chiusa. Končím hlasování o návrhu 2. Končím hlasování. 20 pro, 35 proti, zamítnuto. Dále návrh 38. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Společně 39 a 53. Kdo pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 41. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 4. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 42. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 43. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď společně 44 a 54. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 5. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Společně 45 a 46, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 a 52 společně, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď společně 49, 50 a 51, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A 55, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Konečné hlasování můžete hlasovat nyní. Končím hlasování. 55 pro. Schváleno jednomyslně, blahopřeji. Teď konečné hlasování o legislativním usnesení. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 54 pro. To je skvělé, blahopřeji paní zpravodajce, půjdeme dále. Ne, kolega Eller se ještě hlasí. Ich will das Verfahren nicht aufhalten, ich möchte nur... Eh, já nechci zdržovat, eh, jenom bych chtěl poděkovat eh, jednomu kolegovi, který se o tuto zprávu zasadil. Chci to objasnit. Samozřejmě to byl veli, je to velice důležitý příspěvek k evropské dopravě a jde tady o příspěvek našeho parlamentu. My máme my jsme právě dosáhli velkého úspěchu tímto hlasováním. Děkuji vám. Komplimenty. Blahopřeji vám, blahopřeji a děkuji všem těm, kteří spolupracovali na tomto dokumentu a nyní přejdeme k poslednímu bodu, k poslednímu hlasování dnes dopoledne, zpráva paní Jornanové. Nejprve budeme hlasovat o blok o návrzích 32, 33, 34, 35, 36 a 39. Kdo je pro? Proti? Ověříme si to. Ověříme to protože tady jsou názory různé. Takže hlasujte o těchto návrzích en bloc. Voto aperto. Hlasujte. Končím hlasování. 21 pro, 34 proti, takže zamítnuto. Dále návrh 40. Kdo pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Společně 37 a 38. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 86. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme návrh 7. Končím hlasování. 29 pro, 24 proti, takže schváleno. Dále 88 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 91. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 11. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 92. Pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme 92. Končím hlasování. 29 pro, 25 proti schváleno. 93. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 96 pro. Ne, tady to máme rozděleno do dvou částí. 96 první část. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověřujeme druhou část. Hlasujte. E, votazione chiusa. Končím hlasování, zamítnuto. 98. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 99 a 100. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 101. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 103. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 104. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 104. Hlasujte elektronicky. Končím hlasování. 25 pro, 28 proti, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 107. Pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 108. Pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 109. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 110. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 111, pardon, 112. Kdo pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 113. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 114. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželi se schváleno. 116 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 117 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Společně 119 a 120 a 121, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 123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 proti, zdrželi se, schváleno. 164. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7b. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Ověříme kompromis 7b. Hlasujte. Kompromis 7b. 7b, končím hlasování. 15 pro, 38 proti, zamítnuto. Nyní kompromis 7a. Kde pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Nyní přecházíme na stranu 12. Sedm a chcete kontrolovat 7A? Dobře, takže hlasujte elektronicky o 7A. Už jsme hlasovali o 7a. Co chcete vy? Kon- kontrolu? Dobře, takže ověřujeme 7a. Ověřujeme 7a, hlasujte. No, no, no. A, ej. Kompromis. Kompromis 7a. Končím hlasování. 34 pro, 13 proti, jeden se zdržel, takže schváleno. Nyní přecházíme k návrhu 206 na straně 12, což je dodatečné hlasování, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 181, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 188. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 200. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 205. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 210. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 211. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31. Návrh zpravodajky. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 212. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 213. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 214. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 215. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověřujeme 43. Hlasujte. Eh, votazione. Končím hlasování. 19 pro, 34 proti, zamítnuto. 44. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověřujeme, ověřujeme 44. Hlasujte. Juza. Končím hlasování. 10 pro, 40 proti, zamítnuto. Návrh 45. Dvě části, hlasujeme nejprve o první části, kdo pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 1. Chcete ověřit druhou část? Dobře, takže ověřujeme druhou část. Hlasujte. Druhá část 45. Seconda parte. Druhá část. Návrh 45. Ověřujeme. Končím hlasování. 23 pro, 30 proti, zamítnuto.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 Ověříme. Ověříme 64. Kjuža. Končím hlasování. 25 pro, 30 proti je zamítnuto. 65. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 67. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se schváleno 69 a 70 společně. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 71 Omlouvám se, ale měli jsme hlasovat také o návrhu 66. 66, takže hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže 66 máme odhlasováno a jsme u 71. Omlouvám se. 66 pro. O 68 jsme už hlasovali, hlasovali jsme také o 69 a 70 společně, takže nyní jsme u návrhu 71. Hlasujte. Co chcete ověřit? Co chcete ověřit? 69 a 70, dobře, takže ověřujeme, hlasujte elektronicky. 69 a 70. Votazione chiusa. Končím hlasování. 22 pro, 31 proti, zamítnuto. Nyní 71. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní návrh číslo 1. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77. Dvě části. Hlasujeme nejprve o části 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ještě 79. 79 jsme zapomněli, takže se omlouvám a hlasujte 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 80 už máme odhlasováno, takže 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ústní návrh 2. Pro, proti, Zdrženy se, schváleno. 82. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 85. Pro, Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 5. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A návrh 6. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Konečné hlasování o pozměňovacích návrzích můžete hlasovat nyní. Votazione. Končím hlasování. 38 pro, 15 proti, 3 se zdrželi, takže schváleno. A konečné hlasování o legislativním usnesení. Kdo je pro? Pardon, hlasujte elektronicky. Končím hlasování. 37 pro, 15 proti, 3 se zdrželi takže zpráva je schválena. Děkuji za vaši spolupráci a za 3 až 5 minut budeme pokračovat. Nechávám čas na to, abyste mohli opustit sál. Děkuji. Vážení kolegové, poprosím o klid, abychom mohli pokračovat v jednání. Dostáváme se k bodu číslo 24. To je druhé průběžné hodnocení nástrojem pro sdílení rizika. Čeká nás prezentace komise, která se rovněž zmíní o doporučeních pro provádění programu Horizon 2020. Vítám tady tři řečníky z komise. První je paní Avís. Snad to dobře vyslovuji. která je předsedkyní skupiny nezávislých odborníků. Ta vystoupí jako první, poté je tady pan Stevens a pan Marlow. Máte slovo. Děkuji. Já vám chci poděkovat za možnost eh, vystoupit zde s hodnocením finančního nástroje pro sdílení rizika. Působím v oblasti kapitálových eh, investic. Eh, po mé levici je William Stevens, pravodaj naší skupiny, který je bývalým generálním tajemníkem sítě FK. Jean-David Malo, je třetí z nás, který pracuje v DG pro výzkum a věnuje se programu či nástroji e- RSFF komisi. Nejprve se podíváme na samotné hodnocení a pak budou následovat dvě další části, včetně doporučení, která přednese William a vazbu mezi RSFF a novými eh, Eh, body směřování Horizontu 2020 přednese Jean Malo. Nejprve obecně ke kontextu celého hodnocení. Došlo celkově ke zhoršení přístupu k financování pro podniky, dokládají to analýzy OECD, ECB a další zdroje. Jsme také svědky zpřísňování úvěrových standardů. Dochází eh, k tomu, že eh, věřitelé se vyhýbají riziku, poptávka po úvěrech roste i u vysoce růstových firm a situace je obecně horší pro malé a střední podniky oproti velkým firmám. Pokud jde o mm, čísla, pokles je mezi 12 až 30 eh, v jednotlivých členských státech EU. Co to je RSFF? Jde o sloučení zdrojů pro podporu inovativních společností, čímž by se měly řešit nedostatky na trhu a především obtížný přístup k rizikovému financování. RSFF je určitou laboratoří metodologie, protože Poskytování úvěrů a záruk je podporováno ze sedmého rámcového programu a také eh, z Evropské investiční banky, které financují aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Jedna miliarda pochází ze sedmého rámcového programu, k tomu se připojuje financování EIB což generuje 10 miliard jakožto původní cíl a má docházet i k dalšímu pákovému multiplikačnímu efektu. V roce 2012 po prvním hodnocení, které proběhlo tedy před několika leky, se ukazuje, že inovativní podniky a středně kapitalizované podniky využívají tohoto nástroje pro eh, sdílení rizika ne přímo EIB, ale přes Evropský investiční fond, přes eh, zprostředkovatele. Teď stručně Konkrétně RSFF je atraktivní pro společnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Jak vidíte, na různých eh, těch slajdech naší prezentace, kterou máte k dispozici. Tam jsou veškerá čísla, rozdělení mezi jednotlivé eh, sektory, mezi jednotlivé zeměpisné regiony. Tam uvidíte zcela přesně, jak ta situace vypadá, ale obecně RSFF naplnilo či překročilo cíle v oblasti úvěrových objemů a zlepšilo zeměpisné pokrytí. Pokud jde o podepsané půjčky, 12,9 miliard už bylo podepsáno, a očekávalo se pouze 10 miliard. Dodatečné privátní investice do této oblasti z RSFF jsou ve výši 34,1 miliardy eur, přičemž se očekávalo 30 miliard. Půjčky RSFF se distribuují v 23 zemích a vidíte, to opět eh, v našich podkladových materiálech, eh, včetně tří zemí, které jsou přidruženy k sedmému rámcovému programu. RSI, to je nástroj pro sdílení rizika, poměrně nedávný nástroj, tak tady už došlo k podepsání 23 smluv o záruce ve 14 zemích, plus eh, k tomu došlo k dalšímu navýšení, mm, respektive 10 dalších smluv se chystá. Částka, o které eh, se jednalo eh, v podobě záruk, dosahuje 1,2 miliard eh, eur a celkově jsou k půjčkám k dispozici 2,4 miliardy eur. 600 půjček šlo malým a středním podnikům a středně kapitalizovaným firmám. Průměrná výše půjček byla 600 mm, tisíc eur na firmu. Jaké jsou předběžné závěry? Dimenze sdílení rizika umožnila EIB navýšit svou kapacitu, poskytovat rizikovější půjčky a lépe spolupracovat mezi komisí, spolupracovat s komisí. Orientace založená na poptávce je účinnou metodou, která naplňuje proticyklickou roli. Komise, skupina, eh, která zastupuje komisi a EIB, rychle přizpůsobila návrh tohoto nástroje měnícím se okolnostem, což je silnou stránkou tohoto nástroje pro sdílení rizik. RSFF je součástí e RSI. Tady vidíte zeměpisné pokrytí. Vidíte eh, pokrytí 25 zemí. Tmavě zelenou vidíte hlavní uživatele Španělsko, Francie, Německo. Ta červená tečka, to jsou dohody podepsané s 23 zprostředkovateli ve 14 zemích u RSI. A ještě k pokynům a našim doporučením kontinuita a flexibilita, která má směřovat k přizpůsobení se tržním potřebám, potřebám podniků, optimalizace prostředků, eh, zjišťování relevantních zdrojů pro, podnik, eh, pro podniky v oblasti výzkumu a vývoje. To jsou naše doporučení. Nyní William. Děkuji. Děkuji Děkuji e- Edvíš a také paní, panu předsedovi, paní předsedkyni za možnost zde vystoupit. E, navážu na to, co říkala Edvíš, ta naše doporučení. My máme deset doporučení, jsou jednoduše očíslovaná, abyste si je dobře pamatovali, takže nejprve doporučujeme, už jsme v červenci 2013 doporučili nadále posilovat a rozšiřovat současné partnerství, které se týká nástroje pro sdílení rizika, do něhož je zapojena Evropská investiční banka, Evropský investiční fond. Konkrétně Evropská komise používá své prostředky jako záruky a EIB poskytuje kapitál, což dobře fungovalo. Myslím si, že finanční nástroje, eh, kde je součástí právě i RSFF, to bylo vítané doplnění ke stávajícím nástrojům, především k programu Horizont 2020 a tak doporučujeme v této situaci pokračovat. Dále doporučujeme usnadnit eh, vznik platformy, kde by bylo možné doplnit další zdroje těmto partnerství. Měli jsme na mysli členské státy, fond soudržnosti, fondy Eh, z jiných programů Horizontu 2020, tak aby takováto platforma pro partnerství, která by vycházela především z prostředků EIB a komise, mohla být doplněna o další zdroje. Nicméně třetí doporučení je takové, že prostředky by se měly více než v minulosti soustředit na inovativní malé a střední podniky a především menší firmy, a středně kapitalizované podniky. V minulosti na začátku fungování RSFF se tento nástroj soustředil především na větší firmy a středně kapitalizované podniky. Dále doporučujeme aby maximální rozpočtové prostředky byly mm, alokovány pro tento nástroj pro sílení rizika tím, že se e, účelově zavážou tyto prostředky v různých evropských politikách v oblasti eh, politiky soudržnosti, technologií a tak dále. Měly by existovat eh, synergie mezi programem COSME a Horizont 2020 a je potřeba těchto synergií optimálně využívat. Dalším doporučením je to, eh, že by se mělo vždy vycházet z poptávky při poskytování půjček tak tomu bylo i v minulosti a chceme v tom pokračovat. Kromě toho bychom ovšem měli zajistit, že přístup k financím mají skutečně ti, kteří o to mají zájem a potřebují financování, takže je třeba eh, zvýšit informovanost o tomto nástroji také mezi výzkumníky, protože tam ty projekty velice obtížně hledají financování. Takže tady bychom chtěli tu situaci pro tyto projekty u EIB zlepšit. Šestým doporučením je provádět opatření na snižování rizika, poskytování záruk na objemy úvěrů, to jsou důležité věci a my zde doporučujeme, aby se vždy zvážila příslušná opatření na snižování rizika, například zajištění kontinuity mezi současným programem a dobíhajícím programem v rámci eh, sedmého rámcového programu. Takže aby byl tady zajištěn přechod na horizont 2020 a naše poslední doporučení se týkají řízení nástroje RSFF. Máme jednotný řídící výbor, který navrhl pokračovat v současném režimu. Systém řízení kosme by ovšem měl být posílen nesmíme dopustit eh, konkurenci mezi nástroji COSME a Horizont 2020 a v neposlední řadě chci říci, že monitorování systému musí vycházet z lepšího nastavení cílů a ukazatelů, takže pokrok u RSFF by se měl měřit pomocí jasného souboru ukazatelů výkonnosti. Myslím, že to je vše, pokud jde o naše hlavní doporučení. Bylo mi velkou ctí spolupracovat s Edvíš a celou skupinou. Děkuji. Thank you. <laughs> Thank you very much. I would like to Děkuji. Já bych rád poděkoval eh, předsedovi i eh, vašemu výboru za tuto možnost podělit se s vámi o eh, výsledky skupiny nezávislých expertů. A zmíním také další tři příslušníky této skupiny, tedy pana Figueireda, Eh, pana Tojvo Majmece a také Eriku Mann, což je vaše bývalá kolegyně, bývalá eh, europoslankyně. Eh, chtěl bych využít této příležitosti, abych ukázal, jakým způsobem komise zohledňuje obsah této zprávy. Samozřejmě my jsme tady uvedli několik bodů, které jsou součástí eh, návrhu eh, Horizont 2020 eh, a vydali jsme určitá doporučení jménem nezávislé skupiny expertů. Já bych chtěl poděkovat za podporu Evropskému parlamentu. Rozpočet, který byl vynaložen v rámci Horizontu 2020, tvoří, tvoří respektive ta část, která umožňuje přístup k financím, tvoří 3,7 celého rozpočtu, což je téměř dvojnásobné navýšení oproti původním očekáváním a e, to e, ilustruje důležitost tohoto typu podpory. A právě e, za toto bych chtěl ještě jednou poděkovat. Tato podpora nám totiž umožní i nadále rozšiřovat působnost těchto nástrojů a řešit konkrétní potřeby trhu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, zejména pro malé a střední podniky, což je můj první bod, který bych tu chtěl zdůraznit. Finanční instrumenty se budou zabývat zejména podporou inovativních malých a středních podniků a podniků se střední kapitalizací, což neznamená, že přestaneme podporovat v rámci rámcového programu 7 velké podniky nebo podniky s velkou kapitalizací protože to bylo také e, úspěšné a je to e, důležité pro ambiciozní výzkumné a vývojové projekty, ale e, zásadní je podporovat malé podniky v rané fázi jejich existence, což což dokládá ten soubor opatření, které máme v rámci Horizontu 2020 a které poskytují podporu těmto podnikům. Ty budou doplněny eh, podporou eh, z, nástroj, z finančních nástrojů na eh, odstraňování dluhů. V tomto kontextu jak jsme zareagovali na doporučení eh, expertní skupiny? Už letos jsme ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem eh, spustili eh, takového následníka RSFF a RS, následníka RSI a také bývalého CIP, který se tehdy jmenoval ŽIF 1, jak patrně víte. Eh, naše partnerství s Kosme je velice eh, těsné a společně eh, se snažíme neduplikovat úsilí a naopak vzájemně doplňovat naše činnosti v rámci Horizontu 2020 a podskytovat co nejúčinnější podporu malým a středním podnikům. Usilujeme přitom o to, abychom porovali vlastně malé a střední podniky ve všech fázích životního cyklu a to e, pomocí konkrétního zaměření e, na malé a střední podniky a podniky se střední kapitalizací, abychom zjednodušili e, přístup těchto podniků a abychom zajistili vyšší dopad, tak eh, nespolupracujeme pouze s Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem, ale usilujeme o spolupráci i s dalšími eh, subjekty, které mají zájem a eh, chceme získat co nejvíce lokálních finančních prostředníků, kteří by předávali naši podporu malým a středním podnikům. Už tady bylo zmíněno v té prezentaci expertní skupiny, že důležité je e, dobré řízení. A v tomto kontextu nejen, že budeme mít jediný řídící výbor spolu s EIB a EIF, ale e, nebudeme e, tady se pohybovat pouze v programu Horizontu 2020, ale budeme mít i společné orgány s COSME, abychom zajistili ten nejsprávnější přístup také eh, budeme brát v potaz důležitost eh, informačních kampaní, eh, kterými bychom zajistili, že potenciální příjemci vědí o existenci nástrojů tohoto typu a to zejména na lokální úrovni Eh, kde mohou prostředníci poskytovat tuto podporu. V tomto kontextu bych také rád zdůraznil, eh, že tady otevíráme eh, možnost jakémukoliv finančnímu subjektu stát se tím prostředníkem. Tady hovoříme většinou o bankách, takže samozřejmě i regionální banky, veřejné banky, všechno to je pokryto a všichni ty se mohou účastnit programu. Eh, také bych chtěl zdůraznit jeden velmi důležitý aspekt, který už jsme testovali v rámci rámcového programu 7, a to, že eh, Evropská investiční banka může poskytnout svou ex- expertízu eh, pro ambiciozní projekty, které žádají investice. My i nadále toto podporujeme a myslím si, že brzy dosáhneme dohody o technické podpoře, technické pomoci s EIB Jde tady tedy o podporu ambiciozních projektů a také usnadnění eh, přístupu k informacím pro eh, malé subjekty. Eh, tady spolu s našimi kolegy z Kosme budeme usnadňovat přístup k finančním portálům také za pomoci EIB a EIF. Chtěl bych ilustrovat Eh, také to, jak v rámci programu 2020 budeme zajišťovat, aby eh, jednotlivé programy se vzájemně doplňovaly. Eh, bude tady patrně trojnásobný rozpočet do budoucna, ale zároveň se budeme snažit jaksi ehm, třídit příslušné příjemce a například do roku 2020 budeme hodnotit eh, projekty malých a středních podniků, abychom se mohli posunout z fáze 1 do fáze 2 a kontrolovat, zda ty projekty jsou slibné z hlediska růstu a eh, vývoje a budeme jim poskytovat eh, možnosti podpory buď financováním dluhů, Eh, nebo eh, jinými nástroji, abychom urychlili proces a eh, chceme vytvořit síť prostředníků, kteří by tuto práci vykonávali. Na závěr bych chtěl říci, že pokud RSFF byl úspěšný projekt v rámci FP7 a že je to takový základ, na kterém jsme založili náš návrh pro Horizont 2020, který je ambicioznější, ale zároveň zároveň skýtá širší eh, paletu nástrojů, eh, tak eh, je to tím, že jsme testovali RSFF. A přestože na začátku se zdálo jako jako obtíž, že muselo dojít k průběžnému hodnocení, tak teď můžeme otevřeně říci, že toto hodnocení bylo velice užitečné. Právě díky tomuto průběžnému eh, hodnocení a eh, tomu, že Evropský parlament jasně eh, nastavil cíle, které, kterým, byl, kterým jsme měli povinnost dosáhnout co největší efektivity a poskytnout doporučení pro ještě vyšší efektivitu. A pokud eh, RSI existuje v rámci RSFF, tak eh, za to patří dík právě eh, tomu průběžnému hodnocení z let 2007 a 2010. A proto, tím bych skončil, proto jsme ochotní v rámci našich vlastních finančních nástrojů zase chceme zavést průběžné hodnocení v letech 2016 a 2017, přestože to, nám to není uložené podloženo právním závazkem v rámci Horizontu 2020. My to udělat chceme, protože to považujeme za velice eh, užitečnou věc. Eh, děkuji, eh, dámo a pánové, za vaše prezentace a nyní se dostáváme k otázkám našich kolegů a o slovo se hlásí pan Ehler. Děkuji. Ještě než se obrátím na experty a e, zástupce komise, tak bych chtěl říci, že jsem velice rád, že předsedáte zrovna vy, protože za vašeho předsednictví jsme e, jednali právě o nástroji sdílení rizik RSFF a e, pohybovali jsme se někdy v docela nebezpečných e, vodách a e, váš moudrý způsob vyjednávání velice pomohl bývalému polskému premiérovi uspět v tomto velice, závaž, velice důležitém problému. A já jsem hrdý na to, že jsem byl poslancem za vašeho předsednictví, což bych tady chtěl vyzdvihnout. Nejprve eh, paní eh, Avis a paní Stevensy, eh, nechápejte mě špatně, ale to, že tu není příliš mnoho kolegů, není způsobeno tím, že by neměl zájem. Náš parlament už deset let pečlivě sleduje tento nástroj a sledujeme vaši činnost. A myslím si, že představujete obrovský přínos, protože v celé té kontroverzní diskuzi o horizontu 2020 jsme se vzájemně v parlamentu ujišťovali, e, že e, to, co vlastně že vy nakladáte peníze na to, abychom měli určitý pákový efekt v e, finančních instrumentech a je dobře, že tady nedošlo k žádným škrtům v oblasti těchto nástrojů. Je důležité si uvědomit, že opravdu pozorně sledujeme vaše doporučení. Mám eh, několik otázek. Za prvé, eh, mohli byste pohovořit o tom eh, pákovém efektu. Když si pozorně přečtete čísla, tak v, v, z ekonomického hlediska ve vztahu k společnému evropskému trhu, je to poměrně omezený nástroj, takže má otázka zní, jaká máte očekávání od toho pákového efektu, když se podíváte dále do budoucna a e, jaká bude úroveň financování, když tady vlastně jde o téměř o nástroj, který mění pravidla hry a e, ta druhá otázka, e, to míří jak na vás, tak i na komisi. Máme nástroje, jako je například COVIN, kdy e, slučujeme určité kapitálové sektory v odvětvích, jako je informační technologie, abychom se tedy vyhnuli tomu slavnému údolí smrti. A e, myslíte si, že můžeme čekat, že vytvoření toho nového nástroje e, bude e, integrovat toto úsilí, protože tady existují probíhající operace, máme rozpočet, ale není, není tady vůbec žádná vzájemná provázanost. Takže otázka zní, jestli tu existuje nějaká spojitost. To mě přivádí k otázce eh, dluhu a eh, půjček, o které jsme tu už hovořili. Eh, pokud jde o pákový efekt rizikového kapitálu, tak ten má samozřejmě větší efekt. Tak co můžeme očekávat od toho C kapitálu a a, a soukromého kapitálu. Myslíte si, že bychom měli rozšířit tento nástroj, e, anebo se zabývat konkrétnějšími oblastmi s pomocí více peněz? Tedy jednotlivým e, průmyslovým politikám Evropské unie. Dalo by se zaměřit například na bezpečnost nebo na e, informační technologie. Takže e, co si e, myslíte o tom budoucím vývoji? Chcete to chápat jako takový horizontální nástroj, anebo se chcete zaměřit konkrétněji na některá odvětví? protože ten hlavní argument zní, že e, přístup k financování je omezený. To e, je patrně pravda, nicméně jde o statistické číslo. V některých e, sektorech je to číslo dramaticky vyšší než v jiných. Takže jak by znělo vaše doporučení týkající se tohoto? Myslím, že už jste se zmínil o národních prostřednících v soukromém sektoru. A e, co e, tady očekáváte e, od Evropské investiční banky? O tom už probíhaly diskuze v minulosti. Samozřejmě je to banka a má zájem na tom, aby měla jaksi velké proporce, zatímco investiční, Evropský investiční fond by mohl být flexibilnější Eh, mít jaksi menší eh, tranže. To je tedy otázka z mé strany. Eh, a děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Děkuji za vaše laskavá slova. Já si velice dobře pamatuji vyjednávání tohoto nástroje. Teď se chci zeptat, kdo z vás by chtěl odpovědět. Je vous remercie. Paní Avis. Děkuji vám, děkuji, že jste si s takovým zájmem přečetl naši zprávu a také děkuji za to, že vykazujete tak eh, velký zájem na tom doporučení. Na začátku musím říct, že se zabývám eh, riskovým kapitálem. 12 let eh, jsem se věnovala této otázce během své kariéry a ta otázka vlivu nebo Ten pákový efekt eh, je na škále 1 až 16. Čísla jsou často katastrofická v této souvislosti, zvláště když se podíváme na Jižní Evropu. Zabývali jsme se tím velice podrobně, dívali jsme se na všechny statistiky a chtěli jsme zjistit, jak velký prostor máme v rámci této metodiky. Nicméně navzdory všemu, na základě toho systému záruk, který byl vytvořen, došlo k tomu, Zvláště se to týká toho programu RSI, tedy došlo k opravdové mobilizaci finančních aktérů, kteří by se jinak do toho nezapojili. Takže rozhodně tento první efekt eh, je jasný, i když musím říci, že není někdy zase tak velký, jak by mohl být. Jedna věc by to ale mohla vylepšit. Na základě vlastní zkušenosti mohu říci, že ke změně dochází na základě konkrétních znalostí a zkušeností v oblasti. Já jsem se zabývala touto extrémně komplikovanou doménou, protože je to strategické odvětví a šlo o strategické malé a střední podniky a pracovala jsem s experty, kteří buď z finančního hlediska nebo průmyslového hlediska mohli říci, že ten samotný projekt i když byl komplikovaný a obtížný, tak byl relevantní. Z toho důvodu jsme v naší zprávě chtěli zdůraznit dvě věci. Jednak awareness, tedy šíření informací o této otázce. Já jsem se k tomu vyjadřovala a říkala jsem, že o tom musíme informovat eh, klastry v celé Evropě. Myslím, že zaměřit se pouze na poptávku je nedostačující, protože to potom vstupují do hry různá témata, jejich obrovské množství, některá jsou zajímavá, to je pravda, ale souhlasím s vámi v tom, že bychom se měli zaměřit pouze na některé oblasti. Na ty, kde máme v Evropě velký potenciál a možná zároveň nemáme dostatek dostupných prostředků. Je tedy jasné, že u těchto aspektů, těchto výrobků bychom měli posílit šíření informací tak, aby jsme směřovali více k evropskému financování. Zároveň si ale myslím, a to jsem říkala a opakovala Evropské investiční bance na všech těch zasedáních, které proběhly, že je velmi důležité, abychom vytvořili síť expertů. A tito experti jistě interně k dispozici jsou, to jsem si jistá, ale zároveň by měly být k dispozici v jednotlivých oblastech, tedy tam, kde máme v Evropě nějaký zájem na špičkových technologiích, na inovacích. Tedy Jde o konkrétní oblasti, o kterých banky a klastry ví, a také podniky. Měli bychom takto postupovat, aby, abychom mohli situaci vylepšit. Možná odpovídám poněkud odborně a možná se trochu odchyluji od uh, otázky, které se věnujeme, ale přesto vás chci ujistit, že takto to právě funguje. Maybe a few, a few... Možná jenom několik málo doplnění. Nejprve k tomu pákovému efektu. Zavedení RSFF v rámci eh, finančního nástroje pro sdílení rizika, to bylo součástí prvního střednědobého přeskumu a ukázalo se během druhé fáze, že to je velice úspěšná část programu a také nedávno jsme byli svědky eh, dalšího připojení dalších bank, které se rozhodly, že budou využívat tohoto systému a e, že budou využívat spolupráce s finančním nástrojem pro stílení rizika RSFF. Takže my se spíše bojíme, zda tady bude dostatek financování pro všechny banky, které se přejí se zapojit. A z tohoto důvodu si myslím, že ta platforma, která se navrhuje, je velice dobrým přístupem, protože partnerství mezi komisí která má různé finanční zdroje, a EIB a EIF, které mají výkonnou pravomoc, by bylo možné doplnit o další zdroje v těch odvětvích a regionech, kde je vyšší poptávka po úvěrech a případně bude více eh, soukromého kapitálu mm, eh, v budoucnu. Takže podporujeme eh, tuto platformu, která by poskytovala podporu zejména v určitých regionech a tak by bylo možné využít například ty prostředku z fondu soudržnosti, mohli bychom využít eh, stávajících mechanismů pro konkrétní regiony, konkrétní odvětví. Pokud jde o zadlužení versus kapitál, tak RSFF sám o sobě neměl být kapitálovým nástrojem, ale my si myslíme, že v budoucnu bude možná eh, možné oboje skloubit a komise si zadala studii o systému fondu fondů, kde eh, se tato možnost nevylučuje. Studie ukazují, že kapitál je pro rychlorostoucí inovativní globální společnosti nezbytný. Nebylo to v působnosti naší skupiny to prostudovat, ale je evidentní, že tady musí komise přijmout eh, nějaké další konkrétní kroky. Uh, uh <clears throat> I will not repeat what was... Já nebudu opakovat, co už řekla paní Avis a pan Stevens, neboť s tím plně souhlasím, ale doplnil bych některé jiné věci. Tak například, pokud jde o tu otázku konkrétních oblastí a sílu poptávky, tak my tady máme určitou právní možnost díky horizontu 2020. Tam je rozpočet eh, čistě založený na poptávce chce, ale je možné využívat veškerých programů mm, víceletého finančního rámce a veškerých programů Horizontu 2020, tedy různých veřejných prostředků. Tato možnost eh, už nyní existuje, je potřeba jenom najít politickou vůli. O to se pokusíme a zkusíme to alespoň otestovat. V roce 2015 to odzkoušíme na menších pilotních projektech eh, typu Business Angels eh, v oblasti IKT. A uvidíme, zda by to mohlo v praxi fungovat a zda existuje takováto možnost navýšit spolupráci s některými účastníky, které jsme doposud doposavat dostatečně nevyužívaly, například Business Angels. Toté se týká studií o crowdfundingu a dalším alternativním získávání financí. Další věc, o které se chci zmínit, je možnost volby, zda si zvolíte či nezvolíte finančního zprostředkovatele, jak se na to ptal pan Eller. V rámci EIB jsme se zaměřovali na větší projekty. Já myslím, že to je i dáno struktury, strukturou EIB. V rámci EIF se zaměřujeme na menší projekty. Opět je to kvůli struktuře samotného Evropského investičního fondu. Ale v případě EIB teď v rámci Horizontu 2020 spustíme některé nové produkty, které budou využívat také zprostředkovatelů, konkrétně pro a zvláště pro středně kapitalizované společnosti. V některých evropských státech je jsou velice důležité střední kapitalizované firmy eh, jak pro ekonomiku, tak pro trh eh, práce a i tyto podniky potřebují finanční podporu a v rámci EIB teď eh, testujeme tuto možnost a pak bychom možná spustili podobný nástroj jako RSI pro malé a střední podniky, ale byl by to, bylo by to označeno jako MSI, alespoň to je zatím ten pracovní název, ale asi ho změníme, aby byl zajímavější. Kromě toho testujeme i další možnost v rámci EIB, a to takovou eh, flexibilní možnost dluhového a kapitálového financování. Ten chceme otestovat během tří let, se čím ho označujeme pracovně jako GFI a uvidíme. Chceme nabídnout eh, trochu flexibilnější přístup. Tím chci jenom doložit, že se snažíme brát v potaz specifika skupin orgánů EIB a toho, co je zkrátka k dispozici, ale pro nás to neznamená omezení. Víte, že v případě nástroje COSME se může využívat pouze Evropského investičního fondu. V rámci EIB spolupracujeme s EIB i EIF, ale i s dalšími finančními institucemi, které by chtěly tuto banku nebo tento fond na evropském území zastoupit. Vzali jsme samozřejmě v potaz eh, eh, jenom finanční instituce, které usilují o dlouhodobé financování, podporu dlouhodobého financování a pokud se připojí k režimu, tak to samozřejmě může být eh, velice zajímavé. My už jsme s nimi začali diskutovat. Diskutujeme i se zástupci EIB, jak bychom mohli skloubit zájmy všech a jak oslovit eh, cílovou skupinu, buď to napřímo nebo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. A ještě poslední věc, na kterou chci zareagovat, protože pan Eller se na to ptal, a to je ta otázka soukromého kapitálu. V rámci Horizontu 2020 se snažíme zajistit eh, doplňkovost s nástrojem COSME. COSME se soustředí na růst, eh, jak víte, ale musíme brát eh, v potaz celou realitu trhu a celá řada fondů investuje i do začínajících firm, i do rostoucích firm, takže my to chceme také sloučit a to, eh, o čem jste hovořil vy, je velice zajímavé, protože do určité míry to vlastně není ošetřeno ani horizontem 2020 v plné míře, ani kosme. V rámci Kosme jako se snažíme podporovat hlavně malé a střední podniky. Potenciálními příjemci fondu nemusí nutně být ovšem nyní jenom malé a střední podniky. Takže ačkoliv se Kosme soustředí především na firmy eh, ve fázi růstu, tak eh, se chceme začít zaměřovat i na dřívější fáze rozvoje eh, firm. Musíme se na touto možností ještě zamyslet, protože musíme vzít v potaz manévrovací prostor, který máme k dispozici v rámci horizontu 2020. Určitě tedy zanalizujeme veškeré možnosti, které máme, eh, zohledníme i studie, které jsme spustili k fondu fondů, protože ono je to provázané. A to by se mohlo eh, týkat financování firm v pozdější fázi vývoje. Takže to je ode mě vše. Pane předsedo, pan předseda, děkuji. Paní Avis eh, chce ještě jednou vystoupit, ale než jí předám slovo, chci se zeptat pana Alera, zda chce nějak reagovat, nebo pan kolega. Tak nejprve paní Avis. Give the floor to Mr. On a abordé les aspects. Věnovali jsme se kvalitativním aspektům, to je náš hlavní zájem, a také skloubení různého typu financování, což je tedy metodika, která zohledňuje celý eh, životní cyklus podniku. A já bych se chtěla ještě stručně vyjádřit k tomu kvantitativnímu aspektu, kterému jsme se věnovali v souvislosti se zdroji financování. Byla vytvořena analýza v rámci RSFF na toto téma a v té době už jsme měli o miliardu víc žádostí. To znamená, že to byl program, který by rozhodně stálo za to pokračovat. A očekávání, která s ním souvisí, podporují fakt, že bychom neměli program přerušit a poté pokračovat, ale měli bychom zajistit nějakou kontinuitu. My jsme to totiž již spustili a Myslíme si, že obecně to funguje lépe, než jsme na začátku předpokládali. Teď musíme realitu zohlednit. Ta metodika, která se uplatnila, funguje. Děkuji. Um, děkuji. Pan Odi. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já se musím přidat ke komplimentům, který vám směřoval, eh, směřoval můj kolega Heller. Musím říci, že v rámci EPP jsme navázali politické vztahy. To já osobně velmi oceňuji. Vím, že končí váš mandát, toho litujeme. Mě vyhovoval, vyhovovala povaha vašeho řízení a obecně váš přístup k věci. Děkuji řečníkům za vysvětlení. Já osobně se domnívám, že musíme spolupracovat všichni a snažit se zjistit, jak zajistit to financial engineering, i když to slovo se mi nelíbí. Myslím si každopádně, že máme dostatečné prostředky a musíme hledat způsob, jak zajistit, že náš kontinent bude na světě nejkonkurenceschopnější. To znamená, musíme někde nahradit to, kde jsme získali spoždění v rámci strategie, v rámci Lisabonské strategie, to musíme nahradit tedy v rámci nové strategie 2020. A já doufám, že šéfové státu a vládce budou zabývat prvním hodnocením tohoto návrhu komise. Pokud je o e, mechanismus financování a pokud o nástroj pro sdílení rizik, toto je možnost, která je velice zajímavá. Samozřejmě má možnost pákového efektu. Já jsem pracoval jako zpravodaj v rámci sedmého programu při, středě, při hodnocení uprostřed období a zabývali jsme se konkrétně touto otázkou v souvislosti s vědou a výzkumem. Já si kladu zvláště otázku, která se týká e, kvality finančních zprostředkovatelů. Evropská investiční banka, to je velice důležitý nástroj samozřejmě, kvalitní instituce. Já lituji, že to není komunitární nástroj, Možná, že jednoho dne bude, ale mě by zajímalo, zda od investiční banky dostáváme opravdu všechny dostupné zdroje. Žádáme po ní toho hodně a u nástroje pro sdílení rizik si říkám, zda bychom neměli rozšířit rozsah, například eh, zda bychom do toho neměli zapojit eh, různé sítě expertů, sítě odborníků na komerční otázky a tak dále. Zda bychom neměli uh, rozšířit toto ještě více, tak abychom se konečně dostali i k těm malým a středním podnikům, možná i těm mikro, těm úplně nejmenším. Já si totiž vzpomínám, že byla vypracována studie, která studovala, jak vysoká je úmrtnost malých podniků, tedy jejich zánik. A já si pamatuju, že vlastně to riziko bylo desetkrát menší v situaci, kdy byl vytvořen kvalitní finanční plán a kdy daný podnik někdo po nějakou konkrétní dobu doprovázel a podporoval, zvláště v prvních letech existence. Tady máme k dispozici určité nástroje, například ty komerční sítě, které bychom mohli do celé věci zapojit, kromě bank. Já jsem viděl ten seznam bank uvedený ve vaší zprávě. Díval jsem se na francouzské banky konkrétně. Byla tam jedna, ale jinak jsou tam zmíněny i další bankovní sítě a já si nejsem úplně jist, zda tyto banky a bankovní sítě budou opravdu navrhovat ten typ služeb, který je potřeba. A také nevím, zda komunikují s Evropskou unii. Zda konečný příjemce si je vědom toho, že vlastně Evropská unie spustila celý tento proces a zajistila, že všichni tito zprostředkovatelé nebudou skrývat um, fakta, skrývat to, že vlastně jednáme na základě evropské iniciativy. Já samozřejmě děkuji za všechna doporučení, která jste vydali ve zprávě. Ale říkám si, že možná problém spočívá ve zjednodušení. Měli bychom zjednodušit všechny rozhodovací procesy, zaměřit se až na konečného příjemce, tak aby všichni věděli, zvláště konečný příjemce věděl, že Evropská unie tady pomohla, že EU tady zajistila financování malým a středním podnikům v rámci EU. Děkuji. Monsieur le député, merci. Děkuji, děkuji za vaši poznámku. Já jsem se s vámi sešla ve Štrasburku, společně jsme tam diskutovali o práci, kterou odvádíme a to, co říkáte, mi připomíná postupy, které jsem podnikala v rámci regionální obchodní pařížské komory. Ta eh, zhromažďuje 400 podniků. A já jsem se zabývala otázkou, zda tento evropský program daná obchodní komora zná. A odpověď byla ne. Nezná. Řekli mi ale, a to jsem si zapamatovala, že ta velká obchodní komora združuje mnoho malých a středních podniků a sdělili mi, že mohou konstatovat, že vzhledem k tomu, že se jim nedaří nalézt finanční nástroje, malé a střední podniky se spíše chtějí nechat koupit, místo toho, aby se rozvíjeli sami. Rozhodně tady se tedy dá situace zlepšit v rámci toho awareness, šíření informací a i nad rámec toho. Je pravda, že, jak říkáte, existují experti, lidé, kteří by byli schopni zjišťovat, eh, jaké možnosti se nabízí a to bychom měli my podporovat. Ovšem, ukazuje to, jak velký je problém, na který tady narážíme. Pokud nevytvoříme evropskou platformu, která bude schopna zajistit financování podniků existujících v celé Evropě, samozřejmě to bude problematické, dojde ke ztrátám, um, zavírání podniků a tak dále. Máte pravdu, musíme existující systémy vzájemně sloučit. Já samozřejmě nepochybuji o, o kvalitě e, zvolených prostředkovatelů, kteří byli opravdu vybíráni pečlivě. Jsem si jistá, že vykonávají správně svoji práci, ale kromě toho bychom mohli do věci zapojit také další subjekty, tak abychom zajistili lepší hledání zdrojů, abychom mohli podniky směřovat eh, ke konkrétním finančním nástrojům. Na základě toho zajistíme lepší konkurenceschopnost těch podniků, podpoříme je v růstu a tak dále. Možná, že kolega Mark, který je tady s námi, by se mohl vyjádřit za Evropskou investiční banku. Děkuji. Eh, Děkuji, paní Avis. Já jsem se zabýval programem RSEFF eh, v Evropské bance a nesu tedy také svůj kus odpovědnosti za ten finanční nástroj. <clears throat> Zabývali jsme se v roce 2001 malými a středními podniky a středně kapitalizovanými podniky a v této souvislosti sdílím eh, názor paní Avis a také souhlasím s vámi, když říkáte, že je velice důležité do celého procesu zapojit jiné sítě, také nefinanční sítě abychom tak mohli malé a střední podniky směřovat ke konkrétním programům financování. To je velice důležité a banka i fond už celé roky vykonávají kroky v této souvislosti. Snažíme se šířit informace na trhu, pořádáme konference, workshopy, eh, vedeme celou řadu diskuzí a na základě toho se snažíme co nejvíce šířit informace o mechanismu pro sdílení rizik. Samozřejmě Evropa je obrovská a není možné za několik let o tom obeznávit všechny a všude. My nejsme Apple ani Coca-Cola, takže eh, tento problém je reálný, potýkáme se s ním. Mnozí se nenutně zajímají o finanční stránku věci, takže potřebujeme ty informace dále šířit, ale zároveň je to obtížné u těch subjektů, které se o to příliš nezajímají. Dále ten problém s nefinančními zprostředkovateli. Ti samozřejmě nabízejí různé projekty, ale sami nenesou žádné riziko. Takže například eh, Evropský investiční fond, což je čistě eh, finanční subjekt, poskytující vlastní záruky, je tedy jasné, aby i na místní úrovni vždycky existoval někdo, kdo zná daný podnik, který máme financovat a kdo si také na sebe veme svůj kus odpovědnosti. Po, to je totiž podmínka pro to, abychom eh, my byli ochotní potom sdílet to riziko s nimi. Co podnikáme na evropské úrovni v rámci banky, Evropské investiční banky? Pan Malo na začátku říkal, že vzhledem k tomu, jak banka funguje a eh, jak velká je, je jasné, že už ze samotné definice se obrací spíše na větší podniky a že poskytuje spíše větší půjčky a úvěry. nemohli bychom totiž příliš efektivně poskytovat eh, malé úvěry malým podnikům a mikropodnikům, které působí na trhu. Každopádně již několik let máme ten pilotní projekt GFI, který vedeme a je zaměřen na podniky střední kapitality kapitalizací do 3000 zaměstnanců. Nejsou to tedy úplně ty nejmenší, takové trochu větší, ale mohou z toho mít to přínos všichni zaměstnanci. A na základě tohoto nástroje tedy můžeme mnohem rychleji poskytovat úvěry. Zkrátí se celý ten čas od, předá, od předložení žádosti po podepsání půjčky. Dostali jsme se na eh, lhuty asi 2,5 měsíců, což je velice mm, kvalitní dva půl měsíce od navázání prvního kontaktu po podpis smlouvy, to je velmi dobrý výsledek. Tento systém rozvíjíme tak, abychom v příštích letech jich mohli mít takových podobných asi 20 až 25, abychom mohli středně kapitalizovaným podnikům takto rychle poskytovat eh, přímou pomoc. Myslím, že se nám to pomůže. Také jsme si stanovali ukazatele pro výkon, na jejich základě budeme pracovat v příštích letech. Takže máme konkrétní výsledky a já myslím, že právě toto společně s tím eh, nástrojem MCI, který budou poskytovat středně velké banky a o kterém v současné době konkrétně diskutujeme asi s pěti bankami, tedy na základě toho si myslím, že se budeme moci zaměřit asi na tisíc eh, středně kapitalizovaných podniků v blízké budoucnosti, což je velice důležité. Ano, je pravda, že není možné se obrátit úplně na celou Evropu, Nemůžeme reagovat úplně na všechny žádosti, ale toto je pouze začátek. Budeme postupně růst, rozšiřovat se a budeme se snažit zaměřit zvláště na ty, kteří mají vytvořeny kvalitní strategie vědy a výzkumu a inovací a kteří zároveň jsou v nějaké citlivé situaci z finančního hlediska. Naše strategie v rámci investiční banky je taková, že nechceme, aby krachovaly podniky, které mají skvělé strategie, ale zároveň nedostatek financování. To by totiž byla velká škoda. Děkuji. Okay, thank you very much. Děkuji vám. Chcete, se, eh, chcete ještě položit doplňující otázku? Dobře, dávám vám slovo. Už nemáme moc času, tak se pokusím tu otázku zredukovat. Eh, eh, pokud jde o ten eh, rating, tak eh, naším eh, záměrem jsou technologie, ale v podstatě viděno tím chladným okem manažera rizikového portfolia jde o větší riziko. Takže do jaké míry je tento je ten problém zohledněn v investiční bance a investičním fondu. A za druhé, my jsme tu eh, tak trochu prokličkovali kolem té otázky eh, geografické vyváženosti. Eh, pokud jde o zaměření pákového efektu na tisíc podniků se střední kapitalizací v Německu, tak ty tvoří asi 1% strojírenského průmyslu, nebo 5%, pokud počítáme jenom malé a střední podniky. A za to například v Portugalsku e, jsou určité zbytky e, aeronautického průmyslu a e, toho je hodně. Takže pokud jde o tu geografickou vyváženost, tak ta se týká toho sektorového zaměření mimo jiné také. A má otázka by zněla takto. My jsme zatím viděli poměrně malé zapojení regionů, eh, které zoufale potřebují financování, protože eh, jejich eh, sektory jsou v, tak, v naprosto katastrofálním stavu. Takže když to dáme do souvislosti s ratingem Evropské investiční banky, ale také zejména s, rizikovým, s problémy rizikového portfolia těch slabších, ale stále velmi důležitých členských států, tak eh, jaká je vaše zkušenost s tím, eh, s tím, že když se podíváte na mapu a přečtete si čísla trochu eh, pečlivěji, tak zjistíte, že se soustředujete spíše na větší členské státy a ne na ty malé, konkrétně na státy na jihu. A má poslední otázka se týká eh, určité interakce toho eh, rizikového kapitálu. Eh, například stát Kalifornie vynakládá 100 milionů dolarů a potom přizve 13, do, do Silicon Valley 13 fondů rizikového kapitálu. A to je situace jako při hře pokru. Oni tam sedí kolem toho stolu a e, debatují o 100 milionech dolarů. A je pro ně je to taková v podstatě hra a e, oni v podstatě e, jim říkali, pokud chcete něco udělat pro nějaký konkrétní malý a střední podnik v oblasti IT, tak my tady dáme na stůl 100 e, milionů dolarů, kolem toho stolu tedy sedělo 13 fondů a bojovali o to, který fond má tu nejatraktivnější ideu, jak s tím portfoliem naložit. A e, bylo zajímavé, e, jak stát Kalifornie, e, přestože ta situace byla velice napjatá z rozpočtového hlediska, jak kalifornský stát stimuloval ty investice tímto způsobem a vytvořil poměrně úctyhodný pákový efekt, který vzbudil zájem konkurovat konkurovat inteligentními koncepty, eh, jak eh, spravovat ty peníze v budoucnu. A má Evropská investiční banka nějaký podobný nápad, jak vzbudit eh, ohlas v, v soukromém sektoru, pokud jde o zprávu dluhových portfolií nebo portfolií soukromého kapitálu? Thank you, Mr. Ehler. Um, <laughs> on your first question regarding to the, the Děkuji, eh, pane Elere. Pokud jde o eh, rizikový rating EIB, eh, e tak já bych vám chtěl říct, že včera Moody's potvrdili rating 3A a posun z negativního na stabilní. To jsou pro nás dobré zprávy což samozřejmě neznamená, že neriskujeme. Samozřejmě e, správní rada rozhoduje každý rok o rozpočtu, letos to bylo 5 milionů e, euro a e, do značné míry z toho čerpal RSFF. Získali jsme asi 3 miliardy podpisů. Já si pamatuju doby, kdy jsem byl mladší a to bylo asi před deseti lety a na speciální aktivity EIB eh, e bylo asi 500 milionů a nyní máme eh, miliardy, takže z toho eh, jde vidět, jaká je změna přístupu, z čehož samozřejmě těží nárůst kapitálu a mohu potvrdit, že při velikosti toho rozpočtu pro zvláštní aktivity, který máme k dispozici e, každý rok pro RSFF a jeho následníky, mohu potvrdit, že i v budoucnosti budeme připraveni e, se uchylit k rizikům, která budou nutná a e, mohu říci za náš správní řídící výbor, že budeme moci pokračovat v aktivitách na úrovni posledních dvou Eh, letech. Eh, budeme tedy eh, do mnohem větší míry než komise vynakládat vlastní peníze, protože jinak se nedostaneme k těm číslem, které jsou plánovány. Takže jde asi o 3 miliardy euro od EIB e i EIF e v porovnání se současným těmi 14 miliony. Takže to bude náš vlastní příspěvek do rizikového kapitálu. Pokud jde o druhou otázku, tak eh, pokrytí jednotlivých zemí. Samozřejmě, eh, my nejsme aktivní v zemích, v menších zemích, jako jste uváděl tady Portugalsko, můžeme zmínit i některé státy eh, východní Evropy. Tady existuje určitá korelace mezi velikostí země a množství financí, které můžeme vynaložit. A e, pokud vezmu za příklad Portugalsko, tak tam není mnoho inovativních podniků a pokud tam jsou, tak jsou poměrně malé. E, v budoucnu došlo k jednomu pokusu, který nakonec selhal, e, protože jsme se nedohodli na smluvních podmínkách a banka odmítla poskytnout garanci, takže jsme to nemohli financovat v rámci RSFF, ale myslím si, eh, že eh, ty dva nové projekty GFI a MCI, které jsou nyní v pilotní fázi, budou moci eh, buď přímo nebo pomocí prostředníků odpovídat na potřeby v podniků v malých zemích, protože Nějaké portugalské projekty se už chystají v rámci GFI, což je dobré znamení, protože protože 50 milionová půjčka v rámci RSFF to není rentabilní ani pro nás, ani pro tu společnost. Ale v, podle, v rámci těch nových projektů si myslím, že i na takových tržních segmentech v malých zemích eh, můžeme něčeho dosáhnout. Eh, u zemí, jako je Belgie nebo Německo, je to samozřejmě jedno. Ale eh, teď už si myslím, že i pro malé projekty v malých zemích máme vhodný nástroj, který dokáže pomoci. A myslím si, že v příštích sedmi letech můžeme rozšířit ten počet zemí, kde operujeme z 23 až na 30. Mám tu na mysli i na balkánské země, které bude těžké financovat přímo. S tím bude spojena řada problémů, ale my se o to budeme pokoušet. Pokusíme se pokryt tento trh informačními eh, kampaněmi, ale eh, samozřejmě ne, ne, to sami. Eh, obávám se, že eh, už nám dochází čas, říká předseda, ale eh, možná byste potom byl tak laskav a pobavil se osobně s tazatelem. Já tady totiž mám v kabinách spoustu žíznivých a hladových tlumočníků a nerad bych je tu zdržoval přes čas. Oni jsou téměř neviditelní, nicméně pro naše jednání jsou e, nezbytní. Takže odpustte mi, ale e, teď e, musíme ukončit zasedání. Nejprve děkuji kolegovi Odimu za velice laskavý laskavé příspěvky a děkuji i našim pozvaným řečníkům, paní Avis, panu Stevensovi a panu eh, Malovi. Eh, děkuji za prezentace i za eh, odpovědi na otázky. Bylo to velmi, byla to velmi zajímavá hodinka, kolegové určitě souhlasí. Posledním bodem je bod různé, tady nic není a další schůze se bude konat 10. dubna ráno na eh, slyšení o Evropské občanské iniciativě. Tak a protože už nic dalšího na programu nemáme, eh, prohlašuji toto zasedání za skončené a přeji všem dobrou chuť.